Dovolte mi, abych zahájil dnešní zasedání Evropského parlamentu. Eh, poslední plenární zasedání se konalo 9. června letošního roku. Zápis zasedání, které proběhlo v červnu a eh, byl rozdán. Máte někdo nějaké poznámky ke písemnému zápisu eh, z tohoto zasedání? Pokud ne, tak